aby jste mohli zahájit hlasování také ve vašem vlastním výboru. A u nás nyní e, můžeme zahájit také hlasování. Bench. Uh, uh, let me say, we are all of us. Uh, a chtěl bych eh, říci, že jsme tady všichni na hlasování. Já bych rád poděkoval členům našeho výboru za předsednictvo eh, pět lidí, eh, tedy v předsednictvu za vaši podporu a čeká nás hodně práce. Máme 17 legislativních zpráv na stole. Ehm, a legislativních stanovisek máme osm, A žád... nelegislativních zpráv je, še... je pět tedy. A do konce mandátu tedy nás čeká až 15 legislativních složek ve výboru ITRE. Výbor Kosme Kopernikus, sedmý rámcový program, Eh, vládní satelitní komunikace a tak dále, eh, energie, nelegislativní postupy a podobně. A co se týče eh, vesmíru, satelitních komunikačních technologií a podobně. Těch návrhů před námi je celá řada. A můžeme tedy říci, že to je velký seznam aktivit, Máme tedy některé nové členy. A e, tady se naše aktivita může ještě rozvinout. E, budu jmenovat řádné členy. E, kolega Busoji, EPP, Rumunsko. Prosím, připomeňte se nám, postavte se, kde pak jste, pane kolego. He is not present. Není tady. Bohužel. Předtím byl v AFETu imko a Envy za posledního dva půl roku. A pak na mém seznamu, opět abecedně, je paní Rebecca Harms. Rebeko, prosím, postavte se, ať vás všichni vidíme. Všichni vás znají, ale i tak. Děkuji mnohokrát. Vítáme vás zpátky jako řádnou členku výboru ITRE, protože Rebecca Harms začala tedy působit v, jako řádná členka i tedy v roce 2004, pak eh, spolu předsedala Zeleným parlamentní politické skupině, která je také zastoupena v našem výboru a je také velmi aktivní v tématu Ukrajiny. A nyní se vrací na půdu výboru. I vítáme vás. A pak pan Kolbačev z Bulharska SD, nově zvolený člen vystudoval technické učení v Sofii a byl náhradníkem ve výboru Pety v dopravním výboru a čeká vás také hodně práce. Máme také nové náhradníky. Paní Moska je zde z Itálie, pan Sklec za zelené z Chorvatska, pan Smith za zelené ze Spojeného království a pan Borgezio za ENF Itálie. Máme tedy čtyři náhradníky. Um, tak nejprve budeme provádět testovací hlasování. Máte-li své hlasovací kartičky, zahajuji hlasování. O jednoho EPP víc. Uh, it is certainly not new member because he's not Celá jistě to není ten nový člen, protože ten tady není. O jednoho EPP navíc. Výborně. Je to v pořádku. Děkuji vám mnohokrát. Končím hlasování. Okay, so let us go to the serious vote. Přejdeme nyní eh, k samotnému hlasování. Eh, využití eh, pásma 790 MHz pravodajkou je Patricie Toja. Jak víte, po velmi úspěšném a efektivním trialogu Můžeme hlasovat, bude to v jednom hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. I close one EPP too many. What, what is his name, this new member? Maybe Mr. Busso. Možná pan Busoy hlasuje někde z dálky mimo naší místnost. Je to v pořádku, končím hlasování. Děkuji mnohokrát. Skvělý výsledek. Blahopřejeme paní zpravodajce. A nyní se dostáváme eh, k druhému konečném hlasování z práva Zdislava Krasnodemského návrh rozhodnutí parlamentu a rady na vytvoření mechanismu eh, pro výměnu informací v oblasti v rámci mezivládní dohody a proběhne jmenovité hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 50 pro, skvělý výsledek. Gratuluji. Pan Tošenovský má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mě jen pan profesor Krasnodemský požádal, abych jej omluvil, že se dnes nemohl zúčastnit, protože se podílí na přípravě oficiální návštěvy paní kancelářky Merkel v Polské republice a jeho jménem chtěl, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci a že je velmi rád, že celý, celý proces tak lehce prošel. Takže jeho poděkování a pozdravy. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji, vážení kolegové. Začneme hlasovat o posledním legislativním návrhu, návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, eh, která, eh, které se zaměřuje eh, na řešení zeměpisného blokování. Spravodajkou je Eva Kaili a přejdeme k hlasování. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 106, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 107, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 108, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 109, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 110, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme elektronicky. 110. I opened the... Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 111, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, Z- přijato. 119, eh, kdo je pro? 19, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 116, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 118, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 121, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky. Kompromis 6. Pravděpodobně přijato, ale ověříme, končím hlasování. Prosím, ukazujte svý názor jasně. 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. EPP. Nezapomínejte zvedat ruku 27 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 132, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 133, kdo je pro? Omlouvám se, 28, říká řečník. 28, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 133, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 135. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato, myslím. Zdá se, že je to přijato. 31, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 32, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 139, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 141, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To nebylo jasné. 141. Ověříme hlasování. Bude to také pravděpodobně přijato? Končím hlasování, je to zcela jasné. 34 pro, 143, kdo je pro, proti, kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel přijato, 8, kdo je pro, proti, přijato, 36, kdo je pro, proti, přijato, 148, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, dva identické návrhy, 150 a 37, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 151, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, eh, devítka pro, proti, zdržel se přijato, 154, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 39, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 156, přijato, Měli bychom hlasovat 155, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 156, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 157, 158, 159, Tři dohromady, identické, kde pro? Proti? Zdržel se. Ověříme to. Tři pozměňovací návrhy. 5, 7, 5, 8, 5, 9. Stovka. Končím hlasování. Přijato. 161, 162 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 163. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 164. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 60, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 61, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. 67. I close the vote. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme elektronicky návrh 6. Amendment 6. I close the vote. Končím hlasování. Přijato.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 88, kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. 89, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 19, kdo je pro? Myslím přijato. Kompromis 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 92, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 93, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 94, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 14, kdo je pro? Proti? proti Zdržel se přijato 96, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 97, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 99 až 16 dohromady, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Stovka, kdo je pro? Proti? Zdržel se, ověříme. Stovku. Stovka. Končím hlasování. Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Ověříme taky sedmnáctku. Návrh 17. Končím hlasování. Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Máme ověřit. 103. Ověříme. 103 ověřujeme. Končím hlasování o 103. Zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A nyní elektronicky hlasujeme. Poslední hlasování, finální hlasování elektronicky zahajuji. A končím hlasování. Dobrý výsledek. Blahopřejeme paní zpravodajce. Děkujeme mnohokrát. A to je pro dnešek všechno. Z hlediska hlasování bereme na vědomí. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Malým spožděním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 Dear colleagues, ladies and gentlemen. Milí kolegové, dámy a pánové, eh, nyní eh, si probereme eh, informace z probíhajících jednání velkou obchodní roaming. Máme zpravodajku paní Kumpulu na tři. Pokusíme se to dokončit příští týden. Ale nic není jisté. Takže je důležité, aby nám kolegyně paní zpravodajka podala informace, co se eh, vlastně eh, projednává a kterým směrem se ubíráme. Máte slovo. Děkuji vám ehm, a děkuji, chci poděkovat celému výboru. My máme eh, jasné stanovisko a máme velmi dobré stínové zpravodaje. Myslím, opravdu se cítím jako tým, když se připravujeme na vyjednávání, no, když jsme kolem trialogu. Včera a jsme projednávali s malým předsednictvím a s ministrem pro digitalizaci a tuhle věc. Chtěli jsme pracovat ve prospěch konkurence na telekomunikačním trhu, protože je to základ nejlepšího řešení pro spotřebitele a je to velice politická věc, protože jsme eh, slíbili evropským občanům už dávno, že v červenci 2015 už nebudou, eh, nebudou roamingové poplatky. A proto jsou ty eh, důležité, proto jsou ty roamingové poplatky tak důležité. Rada chce vyšší ceny, a to přímo znamená, že spotřebitelé budou moci využívat méně dat například, až budou cestovat. Takže ta nulová cena pro spotřebitele je možná eh, u dat, pokud budou, eh, budou datové limity, takzvané fair use policy. Ta byla vytvořena, ty byly vytvořeny v prosinci a jsou tam určitá omezení pro užívání dat. Takže ta cena na data pořád bude omezovat ten přístup Nicméně ten směr mezi tím vyjednáváním mezi parlamentem a, a, a radou se zbližuje. Takže já doufám, že eh, pokud ten příští den v úterý, tak brzy budeme schopni eh, rozhodnout. Budeme se snažit eh, zavést tu legislativu nejpozději na plenárním zasedání v Dubnu. Takže děkuji vám za dosavadní podporu a my budeme pokračovat v vyjednávání. Takže včera jsme eh, projednávali cenu na eh, datových kartách a vyřešili, vyřešili jsme celou řadu technických věcí eh, ohledně permanentního roamingu i jak zabránit někomu oklamat ten systém a po rušovat ta skutečná pravidla. Tak, aby občané mohli, eh, nemohli zneužívat tu možnost levného roamingu. Jsou tady nějaké dotazy eh, z obecenstva na eh, zpravodajku nebo stínové zpravodaje, pokud jsou přítomní? Jsou tu nějaké dotazy? Nejsou zde dotazy. Takže plně respektujeme jsme si jistí. Věříme vám. Pan předseda se vypnul. A teď další bod na pořadu jednání. Takže děkujeme, já Petře, jsi velmi dobrá vyjednavačka. A teď tady máme eh, veřejné slyšení na téma přeskum rámce pro elektronické komunikace. To je také velice důležitá věc. 14. září 2016 komise vydala důležité návrhy k eh, eh, Evropskému kodexu eh, pro elektronické komunikace a nařízení BEREC. Takzvaná gigabajtová společnost a 5G jsou součástí balíčku strategické konektivity. ITRA je zde hlavním výborem. Abychom dosáhli svých cílů, tak bude třeba nějakých 500 miliard eh, investic v nadcházejících dekádách. Komise chce eh, navrhnout modernizaci stávajících telekomunikačních pravidel v Evropě. Ta byla eh, naposledy aktualizována v roce 2009, před 8 lety. Právě abychom řešili tuto investiční výzvu, tak to je hlavní výzva pro Evropskou komisi. A komise také doufá, že nový eh, komunikační kodex s atraktivní investice a zesílí konkurenci v sítích. A důležité mimo jiné je, že komise doufá, že zlepšením eh, využití kmitočtového spektra Eh, se také dosáhne eh, vytvoření rovných podmínek eh, pro komunikační služby. Já tady vítám naše panelisty. Jsem velice rád, že všech je tady všech pět. Mám panelu, na panelu jedna i dvě. U obou panelů máme pět panelistů. Bude tady pro vás krátká řečnická doba u prvního i druhého panelu. Ale určitě to zvládnete dohromady pro vás máme celkem dost času. Komise také navrhuje posílit roli národních regulátů BEREKu k zajištění předvídatelnosti pravidel a e, to na jednotném trhu, abychom se e, vyhnuli stávající e, roztříštěnosti a nesouladům. Máme zde velmi důležité otázky v těch návrhů. Zpravodaj ITRE je paní Del Castillo, pan Tošenovský, pan Zorino a pan Bony. Takže se jedná o čtyři legislativní předpisy. A my tady pocítíme velkou odpovědnost. A jak jsem říkal, panelistům Máme zde po každé pět vystupujících a, mezi panely bude debata. Poprosím naše experty, aby se nevyjadřovali déle než pět minut na každém panelu. A poslance poprosím, aby omezili své vystoupení na dvě minuty. Uvidíme, kolik času nám zbyde nakonec, ale Nejdříve eh, řekněme pět minut na řečníka a dvě minuty na poslance. Investice, digitální propast, 5G. Eh, to jsou hlavní témata pro eh, všechna naše zasedání. Vlastně tři témata, takže pokud mohu, tak nejdříve. Tady máme sítě a služby. Pan Soriano bude prvním řečníkem, který je, pan Soriano je předsedou Bereku. Byl zvolen na rok 2017. Mám tady informace, že eh, vystudoval jako telekomunikační inženýr a, a absolvoval Ecole Polytechnic a většinu své kariéry strávil v eh, hospodářské soutěži a regulaci telekomunikací. Takže jsme velice rádi, že tady máme takového člověka. A další panelisty. Takže máte slovo, ehm, pane Soráno. In our panel. Yeah. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you to the E3 Commission to give... Uh, Děkuji, pane předsedo, děkuji, že dáváte Bereku příležitost uh, zde eh, vyjádřit se k uh, té revizi. Vyzvali jste mě, eh, abych se vyjadřil nejenom eh, jako eh, předseda Bereku, ale jako expert, protože já už tom pracuji 15 let. Já bych vám chtěl říct, že něco, na čem se shodneme, je, že telekomunikační sektor a zejména telekomunikační regulace se dostává na konec svého cyklu. Tento eh, cyklus eh, byl zahájen asi před 20 lety a jedná se o cyklus otevírání hospodářské soutěže. Neznamená, to znamená, eh, že, že bychom končili s hospodářskou soutěží, protože tu musíme zachovat, ale otevírání se hospodářské soutěži, tak to už proběhlo prakticky na všech trzích v Evropě. A politickým mandát parlamentu, komise a rady a regulátorům a sice otevřít ten trh v hospodářské soutěži, tak myslím, že tento mandát byl docela dobře naplněn. A otázkou je, jaké jsou tedy nové cíle, které politici Evropské instituce mm, budou eh, chtít eh, vyjádřit. Minulý rok, v roce 2015, jsme dostali uh, misi zachovat otevřené internetové prostředí. To je nový politický mandát, který jste nám dali. A další je otázka roamingu. Jak uh, zde uh, zaznělo před chvílí. Naším posláním teď je, aby digitální a telekomunikační jednotný trh byl opravdu něco eh, hmatatelného prostřednictvím roamingu pro občany. A teď tady otázka konektivity. Od komise jsme to pochopili tak, že by tady mohla být nová ambice v Evropě. Každému občanovi eh, zajistit nějakou konektivitu, eh, nějaký internet věcí, vysokokapacitní, dejme tomu optickou síť. A to je samozřejmě nová výzva, kterou tedy, se kterou komise přichází. Víte, že v Bereku a v našem národním regulačním orgánu i my jsme na úrovni implementace. Takže chci říci, že rolí parlamentu, politiku, komise, rady je stanovat cíle. Víte, že v posledních dnech jsme slyšeli to hodně o, flexibility, eh, o flexibilitě, která je třeba pokud je o cíle. Myslím si, že roli evropských institucí je eh, stanovat cíle. A tam se opravdu eh, nestyďte Stanovujte cíle na evropské úrovni a, vyjadřujte, co očekávají občané. Berek se e, skutečně otevřeně staví k e, účasti v diskusi a potom e, na implementaci samotnou se těší. Je tady eh, návrh na jednotný eh, telekomunikační trh. Byla tady ta myšlenka, že musíme vytvořit panevropský trh a myslím si, že všichni sdílejí tento cíl, ale zároveň víme, že je to otázka eh, tržních hráčů a nejenom regulátorů. Už to řekl velice konkrétně. Pokud budeme eh, mít ty velice důležité ambice, tak se musíme eh, vyhnout eh, třem možným pastem, pastím. Za prvé rozdělení. Pokud chceme mít konektivitu, tak potřebujeme, aby investovali všichni hráči. Nejde jenom o stávající etablované operátory a alternativní operátory. Potřebujeme, aby investovali všichni aby byla konkurence. Za, druhá, a za druhé se musíme vyhnout nejistotě. Musím. Musíme eh, eh, umožnit eh, investorům, podnikatelům, aby investovali. Ano, podnikatelům. A třetí věc, které se musíme vyhnout, je byrokracie. Musíme řešit problémy, musíme nalézt dobrá řešení a pokud Eh, se takto naladíme, tak dosáhneme toho politického cíle. Děkuji, eh, tak to byly velice důležité tři věci. Myslím, že jsme dobře pochopili. Eh, vím, že se těžko dodržuje ten čas, 4 minut, ale alespoň na začátku nemáme jinou možnost. Sítě a služby, to je naše téma a na tomto panelu ten druhý se bude týkat vládnutí. Takže eh, to je zásadní rozdíl z našeho pohledu. Takže žádám všechny řečníky, aby se eh, drželi eh, tohoto tématu, toho jeho rozdělení. Teď paní Fu, Združení provozovatelů telekomunikačních sítí evropských. Paní Fur je v provozní ředitelka v dánském Hostmasteru a také svou kariéru začala na dánském ministerstvu pro vědu a techniku a inovace. Má 10 let zkušeností v telekomunikacích. Máte slovo. dear members of the European Parliament. Děkuji, vážený pane předsedo. Evropské združení telekomunikací Etno bylo založeno v roce 52 a představujeme jednoho z hlavních eh, poskytovatelů komunikačních služeb v Evropě. Většina našich firm eh, eh, jsou aktivní na svých trzích a mají ale obav z vývoje na jiných evropských trzích, ale tak proto jsem ráda, že tady vám můžeme prezentovat své názory, skutečně si toho ceníme. Nejprve bych chtěla poděkovat Evropské komisi za návrh, který předložila. Je to solidní návrh a dobré východisko eh, pro zpracování ambicí v oblasti gigabitu. Pokud jde o samotný kodex, chtěla bych říct tři hlavní věci. Za prvé, eh, firmy združené v našem združení se angažují v tom, že chtějí zajistit super rychlé připojení pro všechny evropské občany, bez ohledu na to, kde žijí. Žádný Evropan by skutečně neměl být vynechán. Za druhé, myslíme si, že investice do širokého pásma eh, je eh, vlastně historickou výzvou a dnes je to spíše nástroj, který by měl umožnit pokrytí všem. Regulace tady také má vlastně citlivou úlohu, protože může podpořit investice nebo je může zabít. Dále je třeba také se více soustředit na digitální služby pro evropské občany, ale musí to právě umožnit e, i regulace. Potřebujeme dostatek prostoru pro vytváření inovací i v Evropě. Když se na to podívám z hlediska Eh, občanů z hlediska investicí. Proč investovat do gigabit společnosti? Proč je to důležité? Eh, znamená to nové pracovní příležitosti, lepší vzdělání, silnou digitální infrastrukturu a nebo eh, propojená auta. Ale čísla se liší nicméně se shodují na jedné významné věci. Komise vlastně předpokládá 500 miliard eur na gigabitovou společnost. Nicméně podle jiných odhadů je to 660 miliard eur. Nicméně eh, bez ohledu na čísla Všichni si uvědomují, že 90%, ta největší část, je ze soukromého sektoru. Evropské telekomunikační odvětví podle nás přesvědčí investory o vložení těchto prostředků pouze tehdy, když eh, regulativa bude uznávat jejich úsilí a když se bude, budou pozbuzovat všechny investiční modely ten princip za evropskou regulací je taková, takový, že telekomunikační operátoři musí být schopni poskytovat širokopásmové eh, příjení. 4G, 5G, všechny možné technologie, které jsou schopné gigabitový cíl realizovat, by si měly získat eh, neutrální eh, pobídku v kodexu. Kodex pozitivně podporuje spolu investiční modely koinvestiční. My si ale myslíme, že by měly být možné všechny modely investic eh, i od jednotlivých operátorů. Neutralita technologií a podpora všech investičních modelů, to jsou věci, které jsou klíčové pro to, aby bylo pokryto celé území a aby byli všichni Evropané zahrnuti do gigabitové společnosti. My si myslíme, že by tomu mohly na pomoci některé regulační podmínky. Je třeba uznat úlohu eh, konkurence jako hnacího motoru investic eh, a také jako hnací motor inovace. Neměli bychom směř, zaměňovat konkurenci za regulaci. Dále v kodexu eh, jsou ustanovení, která by mohla naopak investice zbrzdit, než aby je podpořila. A musíme, máme tam vlastně mapovací opatření, která vlastně v článku 22 eh, mohou přimět eh, firmy, eh, aby odhalili své budoucí investiční plány. Pak je tady článek 59.3, který se týka, týká mobilní ekonomiky. Vím, že mám málo času, chtěla bych tedy závěrem jen říci, že potřebujeme regulativu. Eh, podívejme se třeba na regulaci služeb. Evropské právo poskytuje ochranu v určitých odvětvích eh, a pak bychom už vlastně neměli mít vlastně zdvojenou ochranu ještě v telekomunikačním balíčku. Je třeba dosáhnout dvojího cíle a sice navýšit a podpořit hospodářskou soutěž a posílit podnikání v síťových investicích. Velice se omlouvám, říká předseda, není to pro mě jednoduché, eh, když vás musím takto přerušovat po pěti minutách, eh, protože eh, samozřejmě chápu, že panelisté toho chtějí říct si hodně našim členům a velice mě mrzí, že vás takto musím přerušovat. Možná bude možné pak ještě něco říci v rámci diskuse. Dalším řečníkem je pan Olson, místo předseda a ředitel eh, úřadu Rickson pro evropské záležitosti v Bruselu a také je předseda Digital Europe, což je tedy združení zastupuje, zastupující evropský digitální průmysl. To je velmi zajímavé. Pro náš výbor vyučuje ve Fran... nebo respektive studoval ve Francii, vystudoval také Královský technologický institut ve Švédsku. Takže, pane Olsone, máte slovo. Děkuji. Budeme hovořit o sítích. Takže nejprve bych vám chtěl ukázat obrázek sítí. Myslím, že je dobré, abychom si to všechno eh, dali do správného kontextu. když mluvíme o elektronických komunikacích a souvisejících službách, zejména v kontextu 5G, jedná se o společný přístup a o rámec, který se dotýká digitalizace a eh, transformace společností a průmyslu. A to je důležité, protože je to větší změna, než jsme si mysleli. Musíme skutečně myslet hodně dopředu v těch návrzích. Myslím, že to komise si uvědomuje ve svém návrhu, takže do určité míry ví, že musíme být vizionáři, ale z hlediska sítě eh, tady se nejedná jenom o vlastně novou generaci eh, vlastně přístupu eh, k sítím od 4G po 5G. Jedná se spíše i o rozvoj platform, které umožní vlastně transformaci IKT. A to znamená, že ta, eh, ty sítě páté, ta síť páté generace je odlišná od současných sítí. Funkčnost služeb do značné míry bude oddělena od trans, transportní vrstvy eh, v síti. Ale zároveň mnohé služby budou velice záviset na eh, schopnostech síle sítě. A proto je důležité uvědomit si rovnováhu mezi službami a sítěmi. Také je třeba říci, že sítě páté generace budou zahrnovat nejrůznější technologie přístupu, vlastně bezdrátová, eh, fixní, eh, LTE, 4G. Budování budoucích sítí je, eh, vlastně vyžaduje velké investice, o tom už tady padla zmínka. To znamená, že příjmy od spotřebitelů nebudou stačit na takovéto investice. bude třeba vlastně, eh, aby se do digitální společnosti zapojil průmysl a společnost široká. Je to věc, která jde nad rámec spotřebitelů. Je třeba tedy vytvořit rámec regulace, který bude vhodný a který bude podporovat zapojení všech aktérů na trhu. Já bych se chtěl na to tedy zaměřit z hlediska sítě. Jsou tady takové dva důležité aspekty. To je technologická neutralita. To je velmi důležitý aspekt. To musí být základ evropské politiky. Trh ukázal, že nejlépe dokáže vybrat ty nejlepší, pokud jde o technologie, a také proto, že eh, rozvoj technologií je velice rychlý a je obtížné eh, stanovovat nějaká omezení nebo vymezovat, jak by technologie měla vypadat. Eh, ten návrh v tom současném stavu, myslím, nedostatečně zdůrazňuje technologickou neutralitu. Další klíčový bod je dostupnost spektra. E, nebude 5G, když nebude spektrum pro 5G. A je velice dobře, že se že s někam směřujeme, například pokud jde o 790, ale potřebujeme spektrum, které bude mít širší pokrytí. Potřebujeme spektrum pro městské oblasti, e, aby se dostali vlastně dovnitř e, budov, dovnitř místností. Takže pak tady jsou pásma 3,8, 26 GHz. Ale já musím zdůraznit, že skutečně uh, trvá uvolnit spektrum, uh, přidělit toho uh, různým tržním subjektům. To je čas, který budeme potřebovat a také to tady musíme mít na paměti. Nyní stručně ke službám. Uh, u 5G vlastně budou nejrůznější typy služeb. Samozřejmě to bude eh, pokrývat tradiční služby, které už známe dnes. Mimochodem nejrychleji rostoucí služba na internetu je video. A bude tomu tak i nadále. To znamená distribuce médií, distribuce videí, eh, to bude velice důležitý eh, aspekt služeb a bude mít, bude, budou tady velké nároky třeba na kapacity stahování. Ale pokud třeba máme eh, digitalizovaný průmysl auta, která se sama řídí, tak budeme potřebovat i další typy služeb. A proto je třeba si uvědomit, že některé služby velice eh, závisejí na eh, kapacitě sítí a je tedy, jak už jsem říkala, nutné se zaměřit na propojení služeb i sítí. Děkuji. Děkuji. Další je paní Lisady Felici Antonio, eh, která je ředitelkou eh, pro veřejnou politiku FastWeb, má zkušenosti s regulací, eh, se snahami EU, ehm, e zabývá se tím tedy ve FastWeb, má také eh, zkušenosti vlastně s fungováním eh, telekomunikačních operátorů ze své země v Itálii. Paní Felicia Antonio také dříve pracovala pro eh, italský regulační orgán v oblasti komunikací, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji europoslancům, že nás pozvali. Fast Web je velice, je organizace, která je velice hrdá na to, že tady může tedy představit, co děláme, jak se podílíme na revizi eh, telekomunikačního balíčku a doufáme, že některé naše názory eh, tedy také eh, se do toho promítnou. Fast Web je významný alternativní eh, operátor širokého pásma, je také eh, průkopník eh, v zavádění vlákna v Itálii i v Evropě. Už máme 77,5 milionů domácností, které jsou pokryty vlastně naším sítí přes optická vlákna. A investovali jsme do toho uh, už 2 miliardy eur, máme velice ambiciozní plány a proto jsme velice spokojeni s tím výchozím návrhem komise, protože, jak už říkal pan Soriano, teď už nejde o to, zda máme alternativní operátory nebo ne, ale teď už jde spíše o to, eh, že jsou na jedné straně operátoři, kteří investují a na straně druhé operátoři, kteří neinvestují a myslím, že by bylo spravedlivé, aby ti, co investují, dostávali pobídky k další práci, protože je to prospěšné nejen pro eh, firmy, ale vytváří to i dobré podmínky eh, v Evropě, tak aby byla zajištěna konkurenceschopnost našeho průmyslu. Nicméně ještě tady je hodně práce pro parlament, protože ten návrh je dobrý, ale je tedy třeba ještě to doladit. Některá ustanovení by mohla ohrozit některé klíčové aspekty, klíčové prvky, které umožnily eh, tomuto eh, sektoru v Evropě se rozvíjet. Já jsem pevně přesvědčená, že konkurence je jedinou a hlavní pobídkou eh, pro investice firmy investují, protože mají pocit, že jim prostě na krk dýchají jiné firmy. A pokud byste tohle odstranili, tak samozřejmě už eh, nebudou motivováni k investicím. Mám velice omezený čas, takže dovolte několik praktických příkladů toho, co se dá eh, zlepšit eh, v tom už poměrně kvalitním schématu komise. Nejprve myšlenka zjednodušení. Zjednodušení stávajícího regulačního rámce. Souhlasím, že by se ale eh, zjednodušení nemělo směšovat s deregulací, protože regulace přístupu je stále klíčová v tomto rámci, měla by být zachována. Například Fast Web má velice progresivní přístup, když je vlastně roste zájem o širokopásmové připojení, tak vlastně uděláme posledních 200 metrů od nějaké přípojky do jednotlivých domácností těch, toho optického vlákna. Nicméně stále často spoléháme na, tom, na, tom, na té poslední části připojení a to je ještě problém. A pokud se to uh, Eh, odstraní třeba na základě mapování, že se spočítá množství eh, subjektů v maloobchodě, řekne se to stačí, to je hodně, tady už nemusí být regulace, tak eh, potom je to vlastně falešně pozitivní výsledek, protože naopak odstraní vlastně ten základ, na němž budujeme svou strategii. Druhý velice rychlý příklad Neměli bychom zaměs, zaměňovat koinvestice a obchodní dohody. Koinvestice mohou vést ke zjednodušení a e, deregulaci, protože to je situace, kdy vlastně jsou dva operátoři nebo více operátorů, každý z nich vlastní svou síť, to znamená, že vytváří se nějaká stabilní půda pro konkurenci založenou na infrastruktuře. Já si nemyslím, že obchodní dohody vedou ke stejným výsledkům. Obchodní dohody vlastně znamenají, že jeden operátor investuje a ten druhý na tom prvním závisí. Takže k tomuto musíme přistupovat velice opatrně. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A dalším v tom prvním panelu je pan Fox Rumley, analista, eh, respektive analytik globálního telekomunikačního odvětví. Také působil jako analytik v City v letech 2005-2008. Vystudoval fyziku na Imperial College v Londýně a pan Fox Rumley je analytik, který také se zabývá eh, nebo shromažďuje názory investorů spíše, než by investoval sám. Takže velice rádi si vás vyslechneme. Pane Foxerumli, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Rád vás seznámím s pohledem investorů k novému telekomunikačnímu kodexu. Já si myslím, že regulace eh, určuje eh, výsledky v telekomunikacích, ty výsledky, které si přijeme, lepší služby eh, a pro spotřebitele jsou také dány naší práci a vždycky ty výsledky jsou záležitostí několika let nebo desetiletí. Vytvoření regulatorního prostředí, které potřebu klientů klade do středu zájmu je zásadní. Já hovořím s investory denodenně, proto bych se rád zaměřil na to, jak oni vnímají um, tu situaci a jak lépe poskytnout pobídky. Investoři potřebují generovat návratnost investic, protože jinak kapitál dají jinam do jiných sektorů, na jiné kontinenty. Investoři eh, mají uh, povinnost zprávy majetku svých klientů, proto uvažují tímto způsobem. Nikdo nikoho do telekomunikací v Evropě investovat nenosí. Proto jsme velice rádi, když vidíme v novém kodexu mm, zmínky o tom, že je tam vhodná podpora investic a zajištění prediktability prostředí. Budu hovořit o třech hlavních aspektech, které jsou zajímavé. Jednak nerozlišování v metodice eh, stanovení nákladů, což je podstatné pro investory už po několik let. Dále investice a analýza třetích trhů což může snížit regulatorní zátěž a pak nařízení CEF5, které vnímá investiční komunita pozitivně. K tomu bych řekl, že eh, tady se výrazně změnil pohled investorů na investice do pevných linek. A to, že můžeme identifikovat toto doporučení, bude znamenat, že bude také nutně aplikováno konzistentněji. Některá, eh, některé oblasti budou investoři monitorovat podrobněji. Například, když hovoříme o vysokovýkonných sítích, je tady pokušení nabízet specifická technologická řešení ehm, a eh, rychlý vývoj hybridní technologií jako GFast eh, DOCSIS 3.1

pomůže eh, rychlejšímu nasazení vysoce rychlostních pásmových připojení. Eh, právě toto jsou nákladově nejefektivnější cesty, jak nabídnout široké pásmo co nejširšímu okruhu eh, klientů v nejkratším čase, aniž bychom zatěžovali budoucí upgradey. Samozřejmě upgrade daných budov a oblastí bude žádat samozřejmě výraznější podporu a také určitou dobu pro nasazení. Jsou ale různé situace, situace v různých místech a myslím si, že o tom by měl rozhodnout trh, co je vnímáno jako nejefektivnější řešení. Dostávám se nyní ke spoluinvesticím, sdíleným investicím, ty mají velké eh, potenciální možnosti, ale investoři se obávají, že tady bude řada podmínek, které s tím souvisejí a to by znamenalo, že se tato pravidla dostatečně nevyužijí a to by byla zmařená příležitost. Například stanovení standardů pro to, aby spoluinvestor eh, ponechal eh, poměrně eh, malou část linek a pak bude chtít zvýšit svoji viditelnost. Který investor se rozhodne učinit tento závazek později, pak nebude čelit stejným rizikům jako ti, kteří se zavázali na začátku. Proto se to musí odrážet také v cenách tam, kde se předpokládá spoluinvestice, tak je důležité snížit objem regulace. Analýza trhů. Tady bych se stručně zmínil. Investoři podpoří mm, telekomunikační kodex tehdy, když vznikne trh, který je dostatečně konkurenční, nebude nutné tam e, zadávat regulaci navíc. Pro inovaci je také důležité to, že je potřeba pozitivně uznat situace, kde vzniknou dlouhodobé velkoobchodní dohody, kde třeba dominantní operátor je ochoten prodat část kapacity a prodat ji dál, tam je pak méně potřeba regulovat. A dalším důležitým prvkem je regionální analýza analýza v současné době a stále více do budoucna řada regionů a jednotlivých zemí, kde už ti hlavní operátoři nejsou dominantní, třeba v městských oblastech, kde konkurují také s kabelovými televizemi a s dalšími, zatímco tam je tedy podíl na trhu méně, než je národní průměr a tržní analýzy by to měly odrážet. Také si myslíme, že prodloužení analýz trhu nad tři roky je velmi rozumné, protože vizibilita a předvídatelnost mají zásadní vliv na chování investorů, především vzhledem k dlouhodobé návratnosti investic. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k diskusi. Nejprve dáme slovo naši zpravodajům, paní Del Castillo, telekomunikační kodex, zpravodajka pro tento kodex, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedu, a děkuji všem panelistům. Já si myslím, že tady vnímáme určitou konvergenci v analýzách, které jsme slyšeli. a také v záležitostech, které tady diskutovány nebyly. E, tedy v tomto výboru také diskutujeme o dalších e, aspektech na různých fórech. Já budu velmi konkrétní. protože si uvědomujeme, že hlavní hozenou rukovicí je to, e, o co vlastně jde, to také vyplývá z vašich projevů. Já ani nechci trvat na tom, že bych ještě jednou toto všechno zde charakterizovala pro Evropu, totiž má zásadní význam to, co říkal Pítr, tedy nový scénář. Um, k spolupráce eh, průmyslu s vývojem OTT, to vše přináší možnosti lepší konkurenceschopnosti hospodářství Evropy. E, ta hra nezačíná až nyní, ta spíš začíná opětovně. Jsou tady možnosti, nové, nové cesty. A já bych se ráda zaměřila na jednu specifickou situaci, kdy máme různé subjekty a můžeme zvažovat také dopady Eh, přístupu. Eh, v této souvislosti můžeme hodnotit situaci. Já zde odkazuji na definici eh, elektronické komunikace podle návrhu komise. A Samozřejmě, každý zainteresovaný subjekt bude zastávat jiné stanovisko. Většina z nich však se domnívá, že by do budoucna těchto možností mělo víc, že eh, eh, by eh, tam měli být zahrnuti všichni hráči na trhu. Někdo hovoří o službách na, založených na číslech, jiní ne. Já bych ráda na tomto místě měla co nejpřesnější odpověď právě na toto dilema. Jak se vnímá jak vnímáte tuto situaci vy? Protože to je zásadní téma pro mě jako zpravodajku. Takže to ocení. Thank you. Děkuji mnohokrát. A je to pro nás také velice eh, náročné dodržovat čas. Pan Tošenovský, um, odpovědný za Berek. Já budu hovořit svou mateřštinou. Chtěl poděkovat za velmi zajímavé, eh, zajímavé seznámení s pohledem na, eh, na trh mediální nebo na telekomunikační trh, který ohromným způsobem roste. Eh, mně se velmi líbilo, líbily dvě prohlášení a, a ta, že vstupujeme do no, nové generace a druhé, že musíme, být velmi, že musíme přistupovat velmi opatrně, abychom do tohoto nevznikajícího, ale již dynamicky běžícího systému nevstupovali. Já se zeptám na jedinou věc, následně k Bereku a k eh, administrativě v té další části se budu ptát. Mě by zajímalo právě to, o čem jste hovořili, abychom ten trh co nejvíc investičně otevřeli, a na druhé straně nezablokovali příliš eh, regulatorními a administrativními kroky, nezabránili některým investicím, aby, aby šli tím správným směrem. Na mě se obrátili, tak jak všichni, hovoříme s mnohými operátory, distributory, eh, jedni, kteří upozorňovali na to, že v článku 77 Eh, je určitý náznak, že by eh, muselo dojít k oddělení kapitálového oddělení. Kapitálově spojení jsou eh, operátoři a distributoři, kde by mohlo administrativně dojít rozhodnutí oddělení těch tohoto propojení, přičemž tomu by mohlo způsobovat velmi těžké distorze na tom trhu, protože by to byla administ- bylo by administrativní rozhodnutí přičemž by nemuselo dojít k jakémukoliv vztahu na regulátora. To je má první otázka, potom se budu ptát k té organizační v druhé části. Thank you, Mr. Chair. Eh, děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní kolega Zorino odpovídá za Wi-Fi 4EU do, dobrý den, děkuji vám. Já budu také hovořit v mateřštině. A chtěl bych požádat a poděkovat tedy panelistům Wi-Fi for Europe, to je tedy důležitá iniciativa pro to, aby občané Evropy mohli cítit, že jednotný digitální trh a EU mohou zlepšit jejich životy hmatatelným způsobem. A měl by to být tedy projekt pro všechny evropské občany. Jakýsi referenční bod, který umožní lidem využívat gigabajty a Evropa musí e, být tedy ve vůdčím postavení. A tato iniciativa má být přístupná všem, měla by tedy být zavedena do praxe co nejdříve, tak aby občané měli přístup na digitální trh ve všech jeho aspektech. Ehm, občané a já jsem se setkal se zástupci HSV a výboru regionů a sledoval jsem zprávy, které byly jednomyslně přijaty občané, kteří mají tedy opravdový zájem do, o tuto pilotní zkušenost, tak bych požádal panelisty, aby nás informovali o tom, co jsou ochotní udělat. Tedy, aby tato iniciativa byla referenčním bodem z hlediska um, důvěryhodnosti, jasnosti a že bude celkově úspěšná. Děkuji, pane kolego. Pan Bony, který odpovídá za e, Gigabit Society a 5G. Děkuji mnohokrát a děkuji za vaše vystoupení. Já je vnímám jako velmi inspirativní. Eh, za prvé, rozumíme tomu, že jsou určité kritické body pro implementaci. Ty cíle jsou eh, jasné. K těmto kritickým bodům eh, patří také eh, cesta, jak se vyhnout fragmentaci řešení a fragmentace postupů, rozhodnutí. Tady v této souvislosti bychom měli tedy dělat některá rozhodnutí souběžně a musíme si klást otázku, jak tedy tuto podporu zajistit. A pak požadavky na nové služby, jak eh, hovořil pan Olsen, který představil balíček nových služeb z 5G a novými modely učení a podobně. Eh, jakým způsobem tedy připravit nějaký seznam výhod, vý, přínosů, e, e, a to ve spolupráci s členskými státy a také s místními orgány a národními orgány. Děkuji. E, pak je paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Já také budu hovořit mateřštinu. Chtěl bych poděkovat za skvělé prezentace všem řečníkům. Eh, ušetřím si eh, komentáře, mám jenom dvě otázky, eh, mám jich spoustu, ale vyzvednu dvě témata. Vytváříme investice tím, že děláme určité, dáváme určité podněty do 5G a tak dále. A otázka k modelům spoluinvestování. Stačí to, co teď komise navrhuje? Máme to ještě víc upřesňovat a pokud ano, kterým směrem to má jít? Druhá otázka se týká mappingu. Když si čli, čtu ty návrhy, tak ono to zní i jako hodně byrokratické a nákladné. Neudělala už každá země tohle mapování? Já potřebuji vědět, kde je třeba ještě další potřeba regulace. Potřebujeme něco takového? Dává to smysl, tak jak to navrhuje komise, nebo to nedává smysl a, a co se musí změnit? Děkuji. Paní Werner. Děkuji, pane předsedo. Já se také rovnou dostanu k otázkám. Pokud jde o refinancování investic. U 5G Vzhledem k tomu, že eh, eh, je třeba eh, u spousty aplikací nízkých investic, na rozdíl od vysokých investic do 5G, tak a u většiny aplikací zatím není třeba ten krok, takže to vypadá, že ty investice prostě nebudou, protože jejich návratnost je nejistá. Jak to vidíte vy? A potom vidíte eh, eh, tady riziko eh, zase digitální propasti díky 5G. Opět ve městech to půjde rychleji než na venkově. A třetí otázka. Automobilový průmysl chce přejmout ten americký standard I3E. A jaké je ta nebezpečí, že mohou vzniknout paralelní standardy? A v neposlední řadě debata o zdravotních rizicích. I v Německu byl velký odpor eh, eh, vůči eh, stavění stožárů. A teď tady zase má být spousta základových stanic nově postavené. Jak se hodláte stavět k této debatě? Děkuji, to byly přesné otázky. Hodně během dvou minut. Pan Heckmark. Děkuji vám a děkuji vám za vaše prezentace. Jedna reflexe k těm otázkám. Logika telekomunikací se hodně změní eh, u eh, pět, nebo díky 5G. Už to nebude tolik o mluvení. Bude se jednat o tok dat, eh, jaký jsme zatím neviděli. a eh, bude to součást veškerých aktivit ve společnosti. Nebude to. Eh, bude to prostě posun, eh, jaký jednou učinila v elektřina. Že se to bude prolítat úplně všude do všeho. Čili ta konvergence jednotlivých služeb už dnes vidíme, nové komunikační služby například. Jak tohle vnímáte? jak dosáhnout sdílených služeb, lepšího přístupu, virtuální operátory, konvergenci nejen mezi eh, různými aktéry, ale i eh, napříč přes hranicemi. Dnes navzdory tomu, že snižujeme náklady na roaming, tak pořád tady máme hranice v evropském eh, telekomunikačním trhu. Co kdybychom vytvořili eh, transevropské eh, operátory? Logika, která tady bude za pět let, se bude lišit od eh, té logiky, kterou jsme měli před deseti lety. A to se vyžaduje nová obchodní řešení a možná také nové legislativní struktury. Děkuji. Mám tady tři jména na seznamu. Za prvé paní Kumpula na tři. Děkuji vám. Já jsem uh, stínová zpravodajka uh, ke Kolexu, takže se uh, zaměřím uh, se svými otázkami na toto. U Ericssonu uh, se chci zeptat. Vy jste jeden z, uh, developer, z developerů, z vývojářů u systému 5G. Um, ehm, jste spokojeni uh, s, tím, uh, s, těmi, s, těmi, s těmi kabely měděnými, které teď máme? Uh, uh, někde nás lidé... Uh, Eh, kontaktují, že nechtějí být eh, eh, rukojmími něčeho, co je pomalejší a časem to bude zastaralé, takže nemáme se být trošku technologicky neutrálnější. A potom bych se chtěla zeptala, zeptat Bereku, je lepší zůstávat na národní úrovni s rozhodováním, nebo je lepší dávat něco na deset let? když si uh, eh, dává, dává, pronajímáte na 10 let, tak uh, uh, vlastně uh, investujete daleko víc než na kratší dobu. Uh, Ale když si někdo koupí spektrum uh, jenom proto, aby uh, ostatní konkurenty vytlačil ze, z, ze, ze, servis, z toho a tady z trhu a ne a, a poskytovat služby, tak co si o to myslíte? A potom jsou nějaké způsoby, jak eh, financovat nový obchod v té oblasti? Největší inovátoři a největší myšlenky nepřicházejí ze sektoru jenom zevnitř, ale i eh, zvenku. Já i Baby Lisa od, eh, tedy od hlavní stávající operátora řekla, že, že nebo, no, prostě půjdou staré peníze za, za, za tím starým a nové peníze za novým v některých zemích se do toho budou pouštět energetické firmy, někde jiné malé soukromé společnosti. A potom ještě jedna otázka. SMP pořád existuje. Pokud jste občan a je tady spousta hráčů, a na druhé straně jedna velikost je eh, jedna miliarda a druhá a eh, je 10 miliard, tak když eh, stáhneme tu regulaci, je tady riziko na eh, remonopolizace. Snažil jsem se to říct eh, konkrétně. Děkuji. Paní Sanora. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Tak já bych chtěla položit velice cílenou otázku k Wi-Fi, eh, Wi-Fi for Europe, což je téma, pro něž jsem stínovou zpravodajkou. Komise ve svém programu uvádí, že bezplatné Wi-Fi financované Evropskou unii by mělo být širokopásmové, vysokorychlostní. Víme, že ale v mnoha venkovských oblastech tato vysoká rychlost není k dispozici. Mě by tedy zajímal váš názor na tuto otázku. Jak zajistit, že tento program program nebude jenom nějakou výkladní skříní toho, co EU chce udělat ve městech, která už jsou tak jako tak připojena, jak zajistit, aby tento program přinesl přesné odpovědi především ve venkovských oblastech. Také bych se vás chtěla zeptat na názor. Myslíte si, že je možné nějaké zeměpisné rozdělení, které, rozmístění, rozložení, které bude vyvážené. A konečně eh, ta, ten experiment, který bude eh, omezený, uvažuje se o 6-8 tisíci obcích v EU, kterých by se to mohlo dotknout. Myslíte, že tato experimentální fáze může skutečně předjímat vývoj eh, jiných služeb a jiných typů využití, eh, které by mohly v budoucnu následovat. Thank you very much, colleagues. For... Děkuji vám, kolegové, eh, za skvělou debatu. A teď dám slovo panelistům, aby mohli zareagovat na ty otázky, a to velice stručně. Možná by si vybrali jednu, dvě otázky, což je velice těžké. Hm, potom spolupracovat v té otázce. Možná když začnete od pana Olsena, začneme od pana Olsena, potom půjdeme na druhou stranu. A za hodinu eh, půjdeme naopak opačným směrem. Jeden po druhém. Tak, pane Olsen. To byla ta řada dobrých otázek, ale já si eh, jich musím vybrat jenom několik. Tak je otázce definice eh, služeb elektronických komunikací. My myslíme, že je problematické použít ty navrhované definice těch číselných službách, poskytování číselných služeb. Ta, a, ty služby se, vys, se vyvíjejí velice rychle a ty, či, ty služby, které byly eh, postavené na číslech, jsou dnes oddělené. Jsou tady nové eh, cesty prostřednictvím aplikací eh, na telefonech nebo na tabletech a tak dále. Takže je problematické eh, se k té definici stavět rigidně, je třeba to analyzovat dále. Potom jsou tady otázky 5G a automobilového průmyslu. Je tady celá řada různých návrhů. opět tady ten eh, aspekt technologické neutrality. Část komise, nebo komise by neměla navrhovat jedno nebo eh, druhé. Myslíme si, eh, že to, se, to musí vypracovat standardizační organizace, normalizační. IT průmysl se musí sednout s telekomunikačním průmyslem, s automobilovým průmyslem a, a vymyslet nejlepší cestu vpřed. Protože oni právě budou investovat do těch sítí u silnic. A proto by měli eh, definovat ty optimální standard. Pan Soriano. Tak nejdříve eh, k té otázce eh, přeregulování, těžké regulace a spolu investic, jestli to máme dostatečně jasné. Já si myslím, že si musíme tady vyhnout určitému nedorozumění. Co odrazuje eh, investice od investic? Regulační nejistota. Ne eh, regulace samotná. Ne, ta správná regulace. Čili eh, my mm, se musíme odpíchnout od vašeho politického cíle konektivity pomocí těch nástrojů, které máme, abychom eh, na národní úrovni eh, našli správnou kombinaci mezi alternativními operátory a etablovanými operátory. A tu rovnováhu mezi práva přístup, právem přístupu a tak dále. V několika zemích v Evropě už se to podařilo. Ten návrh komise je eh, taková trochu svěrací kazajka. A vzhledem k nedostatečné autonomii při implementaci by mohl způsobit nakonec nejistotu pro podnikatele a investory, kteří eh, chtějí investovat do vysokokapacitních sítí. Takže my si myslíme, že abychom nalezli ten správný regulační systém v každé země, eh, tak musíme získat eh, dostatek autonomie, nebo dát dostatek autonomie. Potom, pokud jde o těch 25 let a um, povolení, a jak u 5G, nemít eh, ta nekonzistentní eh, národní rozhodnutí, tak dnes Berek stále eh, pracuje na otázce kmitočtového spektra. Vydali jsme první stanovisko k, tomu, k té navrhované revizi Netýkalo se to ještě ke spektru, eh, spektra úplně, máme na to novou pracovní skupinu, eh, která se týkají eh, na mobilní telefony a mm, roamingu. A sledujeme, tedy, nebo zpracováme ty dobré a špatné stránky návrhu komise. Já chápu, že třeba by to bylo vidět, Nicméně pořád je to taková trochu uh, křišťálová koule, uh, typnout si, co se bude dít za 25 let nějaký eh, proces eh, revizí bude třeba možná. Teď paní ředitelka. Děkuji. Tak bylo tady několik otázek eh, velmi dobrých naším směrem a já se pokusím zareagovat na několik z nich. Za prvé, jak budeme vytvářet investice? My tady vidíme dva hlavní cíle. Technologická neutralita no, a naopak podpora všech investičních modelů. A potom předvídatelnost v tom kodexu je pro investory klíčová. Pokud je o technologickou eh, neutralitu, tak eh, tady eh, zareaguju na jednu z těch dalších otázek, jak zajistit co největší inkluzivitu pro evropské občany. Protože pokud tady má, budeme mít něco technologicky neutrálního, tak operátoři eh, si budou moci eh, eh, volit to, co, jakým způsobem zajistit to rozšíření co nejrychlejší nebo co nejrychlejší vybudování. Pokud je o to, co říkala paní de Castillo, je problém tady se signály. Myslím, že to eh, vytvoří velký problém eh, v kontakty mezi stroji. A myslím si také, že by to eh, ten návrh mohl přinést nepřiměřenou regulaci operátorů. Pro nás je tedy klíčem zabývat se tímto. Pokud chceme internet věcí, tak je důležité, aby se toho operátoři aktivně účastnili. Děkuji. paní ředitelko. A teď eh, k dalšímu řečníkovi. Dotknu se jenom některým, eh, některých otázek vzhledem k eh, omezené době. To, co říkal předseda Soriano, já zcela souhlasím. Regulace zatím nejenom, že bránila investicím, ale byla velice hodnota, takže nebránila investicím. My jsme tady cíle na rok 2020 a dosáhli jsme jich. A, a v Evropě se nám to podařilo i při zachování velice dostupných cen. To je všestranně prospěšná a situace, kterou jsme dosáhli konkurencí. Pokud se podíváte na situaci na jiných kontinentech, ve Spojených státech, Tam to opravdu není stejné. Nízká konkurence tam eh, v zásadě vede k vysokým cenám. Vysokorychlostní připojení není eh, v řadě měst eh, cenově dostupné. A nejsou tam žádné další výhody dané jeho nasazením. Takže pamatujme na to. Zásadní tržní úloha nebo tržní síla je důležitá pro eh, doladění té regulace. Takže my nejsme eh, proti jiným nástrojům, jako je symetrická regulace, ale postavíme se o to, aby některá ta základní pravidla, která eh, byla zatím eh, velmi úspěšná v Evropě, byla zachována. Potom k 5G. Myslím, že jeden poslanec tady pojmenoval eh, tu otázku správně. Je tam spousta nejistot u 5G. Je tady celá řada potenciálních bariér. A možná některé kategorie operátorů se budou zdráhat eh, to rychle násadit. ITRE právě vydalo, eh, mm, vydal eh, skvělou zprávu a odtud bychom se měli odpíchnout. A jeden ze závěrů z této zprávy, se kterým velice souhlasím, je, že v některých případech by bylo užitečné eh, zajistit eh, příchod nových operátorů, protože ti etablovaní operátoři budou chtít speněžovat eh, jiné investice, pořád investují do 4, g takže by je to tolik nemuselo zajímat, už vzhledem k nejistotě, o které jste se někteří z vás zmínili. Takže jsou některé nástroje, které budete probírat v nadcházejících měsících, například symetrická regulace pro přístup k eh, zdrojům v rámci spektra. Jsou prostě jiné nástroje, které mohou vést k eh, vytvoření těch správných eh, podnětů pro nové kategorie operátorů. A může to být jakýkoliv typ operátorů, kteří by do toho mohli vstoupit a přitlačili ostatní aby do toho investovali. Děkuji, paní Felicie Antonia. A teď pan Fox Rampli. Děkuji, já se pokusím eh, rychle vyřídit několik bodů. Za prvé, investic, eh, investoři nemají rádi strukturální oddělení. Nejenom, eh, je, že je to nepořádek a, a, a mm, od, ovádí je to od samotné investice. Někteří eh, operátoři chtějí být plně vertikálně integrovaní, ale eh, my si myslíme, eh, že to lze řešit stlačením marží řádnými ekonomickými nástroji. Potom investice do velkých telekomunikačních operátorů a regionálních hráčů. My očekáváme, že těch regionálních hráčů bude hodně časem. Jedna otázka je, že tento trh je velice dynamický a je tedy velice obtížné, aby nějaký etablovaný operátor specificky řekl, co bude eh, kdy v jaké oblasti eh, stavět. Takže jedna věc, které bychom se báli, je ten požadavek na eh, přesnou investici toho, kde se bude do budoucna investovat. A další věc, o které jsem chtěl hovořit stručně, je 5G. Největší dopad na 5G z našeho pohledu eh, pravděpodobně eh, bude eh, zahuštění základních stanic, což bude mimořádně drahé a zatím není jasné, jestli je to podnikatelsky odůvodněné tohle to dělat jen tak. Děkuji. Nějaká zásadní otázka zde nebyla zodpovězena našim panelisty? nezůstala žádná taková zásadní otázka? Dobrá, takže eh, jdeme do druhého panelu. Eh, stejné pořadí jako v prvním panelu, ale ty odpovědi potom půjdou v eh, opačném řadu. Takže začneme u pana předsedy Soriana. Máte slovo. Naše téma je tentokrát vládnutí. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už zaznělo v prvním panelu, tak Berek se rád zhostí provádění nových cílů, které Evropská unie a její instituce definují. A teď je tedy otázka, jaký bude nejlepší způsob, jak nejlépe Berek zapojit do této ambice. A s tím souvisejí dvě otázky. Za prvé, jaké jsou nové úkoly, které chcete, aby Berek plnil? A druhá otázka, potřebujete nový Berek, aby to dělal? Pokud jde o ty nové úkoly Berek, jak jasně eh, už uvedl ve svém stanovisku, souhlasí s posílením nezávislosti, jak to navrhuje komise. Vyhovuje nám nový úkol, který navrhuje komise, eh, a sice, že jednotlivým NRA eh, bychom pomáhali z hlediska mapování, z hlediska spektra konečných uživatelů, a zajištění neutrality a podobně. Kromě u těch těchto úkolů tedy není žádná diskuse a víceméně souhlasíme s vymezením nových úkolů, které komise navrhuje pro NRA, a o kterých se tady může diskutovat i na úrovni bereku. A pak je tady otázka, zda potřebujete nový berek, aby plnil tyto úkoly. A tady rozhodně, rozhodně nesouhlasíme s komisí. Jak víte, berek je výsledek politických diskusí v předchozích přeskumech. Víme, že parlament v tom sehrál důležitou úlohu, zvláště paní Pilar del Castillo Vera. A dnes tedy v Bereku vlastně jsou NRA, které spolupracují a mají podporu úřadu, takového správního úřadu v Rize. A dnes například Mezi těmito zdmi máte lidi z úřadu, z mého týmu, lidi z Itálie, z Maďarska, kteří pracují v expertních pracovních skupinách. A Berek je velice speciální kombinace. Je to vlastně otázka e, závazku nás všech, nás 28, všech se zavazuje k hledání společného řešení. V tom systému navrženém komisí se jedná o jakéhosi výkonného ředitele s vlastní administrativou, který bude vlastně téměř podřízený komise, která rozhodne všechno, všechno bude připravovat. A my, jakožto regulační orgán, vlastně budeme jenom razítkovat rozhodnutí komise. To znamená, že bychom se už tolik nezapojovali. Byla by to jenom nová byrokracie. Uh, Neměli bychom vlastně motiv k hledání eh, společného řešení. Ztratili bychom eh, toto zakořeněnost ve státech, protože všechny pracovní skupiny v Bereku se skládají z národních expertů, kteří vědí, o čem mluví, protože provádějí tu regulaci každý den. A my si myslíme, že v Bereku už máme za sebou úspěchy. E, žádáte, abychom prováděli konkurenci, nebo zajistili konkurenci v Evropě. Konkurence je. Požádali jste nás, abychom definovali vodítka pro neutralitu sítě. E, my jsme tato vodítka zpracovali, tyto pokyny. A občanská společnost, e, myslím, víceméně přivítala tato vodítka a na začátku to nebylo vůbec jednoduché. A také jsme třeba někdy navzájem nesouhlasili, mm, pokud se jedná o provádění. Provádění rámce je to vlastně fáze dvě postupu, kdy komise se domnívá, že třeba jeden regulační orgán neplní povinnosti dle regulačního rámce, pak se zeptá Bereku, souhlasíte s naší analýzou, souhlasíte s tím, že se nám nezdá tento te, daný úřad, tento daný NRA, a téměř vždycky jsme potvrdili analýzu komise. To znamená, že jsme připraveni eh, i k vzájemnému hodnocení. Berek funguje, to jsme dokázali. A pokud je vaší prioritou používat Berek k naplňování vašich politických eh, snah, tak to prosím nepokažte. Můžeme mít takový uh, refresh, můžeme, mít, eh, můžeme přeskoumat fungování Bereku, ale to, co se navrhuje dnes, to by úplně zabilo náš dynamický vývoj. Děkuji, děkuji za toto přesvědčivé informace. Nyní paní Fur, generální ředitelka. Děkuji, děkuji, že se mohu vyjádřit i k otázce veřejné zprávy. Uh, Budu tady mluvit za telekomunikační firmy a využivatele telekomunikačních služeb. Moje první sdělení je takové, že výsledky jsou nejrelevantnějším aspektem pro občany i firmy. Například eh, instituce by měly vybírat nejlepší model veřejné zprávy a vhodné procesy. Pokud ovšem tyto diskuse neohrozí eh, dovršení gigabitové společnosti, my máme jenom jeden požadavek. Dejte šanci našemu průmyslu, aby dostal Evropu na špici eh, bezdrátového připojení. Eh, myslíme si, že mezi institucemi je rostoucí dohoda v tom smyslu, že spektrum je ještě důležitějším zdrojem. Bez harmonizace spektra nebude síť 5G, bez 5G nebude gigabitová společnost. Moje druhé sdělení se týká řízení spektra. My podporujeme harmonizaci eh, licencí. Myslíme si, že to je životně důležitá součást, která podboří podpoří investování v Evropě do nových sítí. V tomto smyslu bychom také podpořili, aby tradiční model založený na individuálních licencích zůstal uhelným kamenem našeho systému. Konečně moje třetí a poslední sdělení se týká eh, toho, že zjednodušení regulace pomůže překonat problémy i v té oblasti veřejné zprávy. Konkrétně se domníváme, že Návrh opatření na zjednodušení analýzu trhu by měl být ještě dále posílen, protože to by nejenom umožnilo prostor pro investice, ale také by to odlehčilo eh, vlastně tlaku v těchto vládních záležitostech. Je třeba mít vlastně předvídatelná pravidla, potom taková pravidla se lépe vymáhají a pak je jednodušší práce jak pro regulační orgány, tak pro firmy. Děkuji. Tak, velice eh, stručná řeč a přitom jste tolik efektivní. Pan Olson, místo předseda, máte slovo. Děkuji. Já také se pokusím o stručnost. Pokud jde o zprávu Bereku, tak nemáme pocit, že bychom se k tomu měli nějak vyhraněně vyjadřovat to spíš bude záležet na dohodě jednotlivých institucí. Nicméně, myslíme si, že je důležité, když se mluví o regulaci a o veřejné správě a o tom, jak by měla tedy být tady provedena. Možná, kdyby bylo možné přebliknout na jiný obrázek, děkuji. Tak už to tady máme. Já bych byla rád, aby tato diskuse eh, dospěla ve výsledku v tom smyslu, že vazba mezi zákonodárcem a regulačním orgánem bude taková, že vytvoří prostředí, které umožní proaktivní podporu regulace. Tak, a, a, takováto regulace, to je tady to druhé, eh, druhý přívlastek, musí být snadno přizpůsobitelná změnám. To považuji za velmi důležité. Uvědomme si rychlý vývoj sítí, technologií, eh, uvědomme si důsledky, jaké to má pro společnost eh, jako celek, pak potřebujeme se rychle uspůsobovat změnám. Je třeba najít vyváženost mezi zákonodárcem a regulačními orgány. A pak tady jsou samozřejmě další věci, o kterých už jsem hovořil dříve, nebudu je tady opakovat. Chtěl bych eh, ještě využít příležitost a říct ještě jeden komentář, který považuji za důležitý, aby tady zazněl na výboru ITRE. Já Eh, tady byla zmíněna studie o 5G, eh, byla tady zmíněna pro výbor ITRE a já tedy nesouhlasím s tím, že by byla úplně kvalitní. Já si myslím, že tato studie je trochu eh, mimo a eh, ne, nevyplývá z ní eh, nutnost, jak si naléhavě najít nějaké řešení. Není tam dostatečně uvedeno, že je třeba skutečně nějak ty sítě 5G řešit, dokonce to tam zlehčuje úlohu Evropy a evropského průmyslu. A když se podíváme na investice, o kterých víme od operátorů, a když se podíváme na to, jaká bude situace v roce 2022, tak náš odhad je takový, že 25 americké populace bude mít přístup k 5G, ehm, zatímco u nás v Evropě to bude méně než 10 Taková je situace, když zohledníme současné investice a zřejmě se to dramaticky nezmění. Děkuji. paní Felici Antonio, vedoucí oddělení veřejné politiky ve Fastwebu. Děkuji. Já jsem přesvědčena, že stávající uspořádání, stávající systém zprávy mezi Evropskou komisí, Berekem a národními regulačními orgány eh, je velice vyvážený a efektivní jak se ukázalo v minulosti. Myslím, že nezávislost regulačního orgánu je velice relevantní. Je to důležitější zvláště pro menší operátory než pro ty velké. To je zřejmé, protože my vždycky eh, podporujeme silnější regulační orgány, které jsou schopny nezávisle posoudit situaci na trhu a regulovat na základě technických a faktických okolností. Takže my jsme rozhodně pro návrh komise posílit kritéria nezávislosti eh, a profilu regulačního orgánu. To je zcela v souladu s našimi přáními. Pak bych ještě řekla, že zase podporujeme harmonizaci, nikoli standardizaci. Je klíčové, aby regulátoři si ponechali své pravomoci a možnosti eh, vytyčovat třeba nějaké konkrétní povinnosti eh, no, a prostředky řešení na základě národní situace. Eh, to je opravdu eh, klíčové. Ukázalo se to i v minulosti, že to je důležité pro ochranu koncových uživatelů, podporu hospodářské soutěže a vytváření ideálních podmínek pro inovace. Členské státy se od sebe navzájem velmi liší a to, co funguje v jednom státě, nemusí nutně fungovat v druhém. A tato konkrétní fáze je velice kritická, protože ten přechod ke gigabitové společnosti e, samozřejmě e, ještě zvýrazní ty e, rozdíly mezi členskými státy. Jsme rozhodně pro silný, silnější berek, který by byl eh, klíčový při vytváření silnějšího a konzistentnějšího digitálního jednotného trhu. Děkuji. Děkuji vám. Pan Fox Ramley, eh, analytik. Děkuji vám. Nejprve stručný komentář. Myslím si, že ta mechan, ten mechanismus zprávy v této oblasti je velice složitý, protože investoři se hodně soustředí na výsledek regulačních procesů, na to, jestli ta rozhodnutí jsou prospěšná nebo neprospěšná pro investice, než by se zabývali samotnou organizací jako takovou. Takže eh, to bych chtěl říci úvodem. Jsou tady tři oblasti, které bych chtěla zmínit. Za prvé, to už tady znáte, ať už bude to institucionální uspořádání vybrat jakkoliv, je třeba, aby se formálně uznalo jako klíčový cíl podpora investic. Za druhé, chtěl bych se zmínit o některých výzvách ohledně eh, vlastně eh, integrace v rámci Evropy a specifických trhů a za třetí otázka přidělování spektra. Takže první věc, investici by velice ocenili, kdyby národní regulační orgány nebo celoevropské orgány jako BEREK a také komise eh, přijali jako prostě vyhlášenou politiku, cíl eh, efektivních investic do sítí, do za jejich zavádění, údržby eh, této telekomunikační infrastruktury. To by měl být jasně konkrétní cíl eh, evropské politiky, protože by to potom podpořilo investice a mm, soukromého sektoru a tím by se snížily i náklady Unie v telekomunikační oblasti. Druhá věc je vyvážení místních okolností a zastřešujících vodítek na evropské úrovni. Investoři si jsou vědomi toho, že samozřejmě existují lokální otázky, ale ty ekonomické principy jsou všude stejné. A je třeba ty ekonomické principy samozřejmě nějak konsistentně aplikovat. Panovala určitá frustrace ohledně uh, Ehm, ohledně nestejného provádění eh, směr, nediskriminačního textu eh, při analýze nákladů. Eh, pak tady je problém, že některé texty v realitě nefungují, není stejná aplikace nařízení pro upgrade sítí a je třeba také zlepšovat vlastně výsledky eh, provádění pro zákazníky. Jeden z citlivých eh, argumentů je konzistence. Konzistence umožňuje operátorům vyhodnotit eh, možnosti na trhu a potom tady je variace, která ale zase zároveň dává možnost zohlednit místní situaci, místní zkušenosti a potom operátoři či investoři si vyberou, jaká bude nejefektivnější cesta. Takže je třeba, aby tady byl ten stupeň přizpůsobitelnosti místním okolnostem a především eh, tady eh, eh, musí být ale dána nějaká opatření, která budou jádrem a společným pro všechny. Je třeba také si uvědomit regionální rozdíly na trzích. Je třeba, aby NRA analyzovali regionální trhy a aby eh, si uvědomili, že třeba v městech je větší eh, konkurence. Poslední téma to je spektrum. Tady mají investoři trojí přání. Je jasné, že potřebujeme dostatečné spektrum. Eh, je třeba mít vlastně takové mapování, protože to potom pomůže Eh, investorům lépe plánovat a je to zvláště důležité, když třeba operátor působí v mnoha zemích a v mnoha Eh, aukcích. Je tady tedy malé očekávání toho, že by byla nějaká přesná harmonizace, protože jsou specifika v jednotlivých členských státech, ale potřebujeme nějakou koordinaci. Za druhé, aukce spektra by měly se provádět transparentně. Investoři potřebují viditelnost, eh, jasně předvídatelnou strukturu aukcí. Je třeba si uvědomit, že investice do spektra a do Eh, infrastruktury spolu souvisí a pokud třeba cena do eh, investice do infrastruktury je příliš vysoká, vysoká, tak to spektrum nebude zajímavé. Dále prodloužení trvání licencí. To by eh, dalo větší jistotu při obchodování eh, se spektrem, při přidělování spektra, aby když tedy někdo má zájem o účast v aukci, aby věděl, že vlastně ta licence bude mít nějaké další trvání. Takže potřebujeme eh, úspěšné, šikovné uspořádání institucionální, potřebujeme vyvážit místní faktory a zastřešující regulací. Je to složité, Eh, ale takováto regulace potom může být katalyzátorem investic. A konečně eh, je třeba řádně plánovat eh, aukce, spektra a investoři potom se budou raději angažovat. Děkuji, to bylo tedy k otázce veřejné zprávy. Já bych ještě dodal, že tady je ještě jedna věc, kterou jsme ještě tolik vyřešili, to je vlastně eh, vysokorychlostní připojení přes satelit, přes družice. Máme tady zástupce združení ENSS, eh, e paní Arty Hola a Eutelesatu, pana Stefano Neliho, jsou mezi námi. Pokud byste chtěli velice stručně říci eh, pár slov protože z hlediska družicového vysokorychlostního připojení a technologických záležitostí by to také pro nás mohlo být zajímavé téma, než dám slovo poslancům k otázkám. Paní Arty Holá z Evropy ze Združení evropských družicových operátorů. Uh, Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, souhlasíme s tím, že investice mají klíčový význam, eh, protože eh, potřebujeme eh, něco, co by posunulo ku předu soukromé investice, ale hlavní problém dnes eh, je, že právě eh, hlavně lidé ve městech, právě elita eh, budou z toho mít hlavní přínos, ale EU musí být více v kontaktu se všemi občany a parlament je hlasem občanům. V satelitním sektoru bych tedy eh, zdůraznila, že kodex by měl odkazovat na směs technologických metod, aby byla zajištěna inkluze a univerzální služba. Vlákna jsou ideálním řešením, ale nesmíme se zaměřovat jenom na vlákna pro 5G, protože tím by se nám digitální mezera zvýšila do digitální propasti. Důležitá je e, univerzální služba. To by mělo být podloženo technologiemi na základě technologické neutrality. A v této souvislosti eh, je důležité také hovořit o systému poukázek, které budou také součástí eh, národního plánu, který by měl zajistit, aby širokopásmové připojení bylo používáno i ve vzdálených venkovských oblastech. Lidé dnes spolehají také na datové komunikaci a televizi, která přichází přes satelit. A to je založeno ze 100% na privátních investicích, ať už doma, na moři, kdekoliv, ale také pro bezpečnostní účely. Proto ustanovení pro spektrum by měly být, eh, měla zahrnovat také eh, možnost satelitních služeb a mm, nesmíme zapojímat na vertikální služby. Uživatelé nebudou eh, platit za infotainment v autech nebo posílení bezpečnostních služeb pokud to v praxi nebude fungovat všude. Děkuji a pan Stefano Angeli. Děkuji mnohokrát. Digitální mezera je zásadním tématem, zůstává to v novém regionu a musíme se právě těchto digitálních problémů eh, zbavit, protože dlouhodobá strategie by nemusela nutně limitovat všechna opatření, iniciativy a eh, investice, které jsou plánovány aby se eh, zlepšilo využití širokopásmového připojení, zvláště ve venkovských a vzdálených oblastech. Zde vnímáme tři prvky. Technologickou neutralitu, ta má zásadní význam, ale důležité je také to, aby nejenom směs technologií, které se podporují, ale také hybridní řešení založené na kombinaci různých technologií eh, eh, k tomu, aby se poskytovaly služby. Dále vysoce kvalitní konektivita pro vzdálené venkovské oblasti. To je základ a propojit se musí co nejvíce občanů v krátké časové době a to s využitím nejlepších technologií. Obecně si myslíme, že právě parametry kvality jsou zásadnější širší než jenom rychlost stahování. Za třetí, mm, přístup by měl být k dispozici všem občanům EU. Univerzální služba nemá řešit e, jenom některé sociální skupiny, ale všechny domácnosti které jsou za tou digitální mezerou. To znamená dostupnost, finanční dostupnost i geografická dostupnost. A širokopásmé připojení, to je také řešení, které pomůže dosáhnout cílu 2030. A budoucí legislativní prostředí by nemělo ohrožovat ani blokovat inovace eh, a v sektoru. A to eh, by nemělo vyčlenovat satelity jen proto, že mají jinou architektury. Děkuji vám. Naši zpravodajové, paní Del Castillo. Za Berek. Můžeme začít s Berekem? Pan Tošenovský, Berek. Very good. No problem. Uh, já děkuji za, uh, za jasné představení, hlavně panu předsedovi Soriňovi, protože si myslím, že jeho, jeho názor se hodně zhoduje s, s názory mnoha mých kolegů a s mým tedy osobně také. Eh, pro Evropský parlament vždy Berek byl eh, velmi důležitým Eh, informačním kanálem, eh, kdy jsme věděli, že to je velmi nezávislý, odborně pojatý a troufám si říct, že by mnohé, v mnohých jiných případech, jako je například energetika, to parlamentu, kdyby měl takovýto orgán, eh, takovouto instituci, také možná velmi pomohlo. Já jsem původně se chtěl všech panelistů zeptat, jak eh, vnímají Berek, ale někteří odpověděli a uvědomují si, že by to, asi bychom museli pana předsedu poslat za dveře, aby to nebylo úplně, úplně drastické. Proto se ptát nebudu, spíš bych se zeptal pana předsedy, tak jak on hovořil o eh, nových pravomocech a novém postavení eh, z hlediska pravomocí jako takových, které skutečně klíčové pravomoci by viděl té nové fázi, do které vstupujeme jednak definováním kódu a jednak i toho technologického obrovského pokroku, který je před námi eh, a pomoci těch velkých investic, aby skutečně jsme zrušili bariéry, které, o kterých dobře asi Berek eh, ve svých eh, z hlediska pohledu na celou, eh, celý evropský trh vidí. Proto by mě zajímaly skutečně klíčové eh, pravomoci, které by bylo potřeba zmodernizovat, eh, obnovit. Thank you very much. Thank you very much, colleague. Děkuji, paní de Casino. Děkuji mnohokrát. V tomto zasedání věnovaném řízení, když hovoříme o řízení spektra, eh, tak si musíme uvědomit mezi institucionální uspořádání. Musím říci, že tento parlament je naprosto eh, správně nastaven, jedná naprosto v souladu s tím, eh, co požaduje nařízení o telekomunikačních trzích. A Musíme si také uvědomit, že jsme tedy již nastoupili správnou cestu. Ale zkusme se zaměřit na Berek. Pan Suriano tady zmínil potřebu určitého refreše, eh, určitého oživení, osvěžení. A já si myslím, že Tady se daří plnit cíle, které byly od počátku v Bereku a e, mandátu, který mu byl dán. A co je zajímavé, je pozorovat propojení s místními trhy a společné cíle a potřeby tak si kladu otázku, zda i toto by mohlo být takovým eh, osvěžením, ten double lock, který komise navrhla pro situaci, kdy vnitrostátní regulátor eh, nevyužije cestu k nápravě, kterou by využít měl, třeba když existuje nějaký problém, kde právě mohou vznikat bariéry vůči digitálnímu jednotnému trhu. E, to právě e, není ten správný refresh, který by existovat měl a není to příznivé pro místní trhy a nepomůže to přinést e, digitální trh do reality. Wi-Fi for Europe, zpravodaj pan Zorinio. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Obecně vzato evropské iniciativy jsou byrokratické, pokud jde o rozhodovací a e, prováděcí procesy. Iniciativa e, Wi-Fi for Europe je pilotní iniciativou Měli bychom mít jednoduchou, spolehlivou a pevnou základnu, ale musíme mít proces, který je založen na samoregulaci a důvěře. Protože pokud chceme implementovat 6 až 10 tisíc spojení napříč Ehm, všemi státy EU, co zhruba 20 tisíc euro každý, ehm, mohou přijít prostředky ze strukturálních a jiných fondů a toto bude tedy ehm, skutečně v popředí z technologického hlediska. V tomto případě musí tento pilotní program ukázat, že technologicky funguje a že je to také administrativně zvládnutelné. Musíme se tedy snažit zajistit, eh, že toto bude pilotní program na vysoké úrovni, kterému můžeme věřit, s tím, že to otevře novou cestu ku předu v Evropské unii. Vyřeší to eh, také byrokratickou zátěž a já si rád vyslechnu ehm, také názor panelistů na to, jak vnímají samoregulaci. Děkuji zpravodaj pro 5G. Pan Bony, děkuji, pane Soriano, za jasné sdělení pro naši diskusi. Myslím si, že harmonizace rozhodnutí, které souvisí se spektrem, patří k hlavním tématům rozvoje 5G a můžeme hovořit také o konfliktech, ale je potřeba pochopit, jakou pozici zastáváme. Model, který existuje v institucích, které řídí BEREK, je eh, eh, nasměrován od zdola nahoru. Eh, tady máme možnost, kterou popisoval Pilar de Castillo. Tedy nejlepším řešením může být kompromis. Může to být nejlepší model harmonizace a lokace spektra. a na to nesmíme zapomínat. E, samozřejmě nemáme jenom e, operátory Bereku, ale také mnoho členských států a nezbytné je, abychom dokázali s oper, se regulatory spolupracovat a členské státy mohou klást ty nejzásadnější otázky. Myslím si, že tématem na další diskusi, kterou dnes sice už nestihneme, ale pro jiné, jinou příležitost, je důležité, jak zajistit participaci členských států a jak eh, je pod, ponouknout k tomu, jak ponouknout členské státy, jak je podnítit Eh, v tom, aby eh, toto vzali vážně a začali správně rozhodovat. To je kritické. Paní Niebler. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, vám také za příspěvky. Mám jenom jednu otázku. Chtěla jsem se ujistit, že jsem všechno dobře pochopila. Eh, pochopila jsem z vašich příspěvků, že jste všichni pro harmonizaci, eh, že ty jednotlivé nástroje eh, je třeba vnímat jako celek, že musíme postupovat vpřed koordinovaně, ale od nikoho jsem neslyšela, že potřebujeme Evropskou agenturu. Pochopila jsem to dobře? Nikdo tady neříkal, že by tady měla být nějaká European Agency, ale možná jsem to špatně slyšela, takže ráda bych se zeptala docela jasně protože eh, no, pokud se tady nebudeme muset přetlačovat eh, o tom měsíce s, městskými, s členskými státy, kde se budeme bavit o harmonizaci, kde mm, budou práva veta, jaké budou nástroje. Takže prostě, abychom se nezasekli zbytečně na Evropské agentuře. Takže opravdu bych ještě jednou slyšela ráda o tom vaše názory. Děkuji, paní Komplanaty. Já budu stručná a asistentka zůstala, zůstane na dotazy, eh, protože mám další jednání. Otázky pro Berek. Tedy jak zajistíte eh, spolupráci s lokálními regulačními orgány, tak aby každá mohla vyjádřit svůj názor. E, e, v rámci Bereku na jedné straně máme Lucemburg, na druhé straně orgán v Německu, jak budou spolupracovat jak budou interagovat, protože samozřejmě mají také mechanismus řešení sporů, který je přeshraniční, ale zdá se, že to často bývá i v přeshraničních sporech vždycky jeden regulátor, který se toho ujme, takže tady by bylo vhodné nějaké řešení a také si nejsem jistá, jakou roli tam má sehrávat komise ehm, protože komise se tak nějak delegovala na Berek. A pak spíše názor než otázka, ale budu ráda, když uslyším váš komentář. Je tam riziko, že eh, snížím, že se eh, ti, co budou první, nebudou posouvat příliš rychle, když si uvědomíme, jak se spektrum alokuje v různých rychlostech. Mělo by to být harmonizováno ze spoda nahoru a vy přitom musíte pracovat v nějakém daném termínu ale znamená to, že pokud to bude trvat tak dlouho, tak ty globální lídry tady nenajdeme. Azie se rozvíjí mnohem rychleji a my už je prostě nedoženeme. Ehm, to je druhá strana mince. Děkuji. Další dotazy. Vážení hosté, vážení panelisté, je eh, také možnost tady zmínit širokopásmové připojení přes satelit. Pokud se k tomu chcete vyjádřit, tak samozřejmě takové vyjádření bude vítáno. Začínáme panem Foxem Rumlim, analytikem za Global Telecoms. Děkuji vám, pane předsedo. K tématu satelitů Eh, univerzální služba, závazek univerzální služby v širokopásmovém připojení je za, eh, zajímavý, ale je potřeba jej zaplatit a těch zbylých 5-10% pak vychází velmi draho, pokud je, to chceme zajistit skutečně ve všech zemích. Souhlasím s tím, že by tedy trh měl diktovat, jaká pozice tam má převládnout. Já si myslím, že to bude hybridní pozice. Technologická neutralita má zásadní význam, zvláště ve venkovských vzdálených oblastech v Evropě. A jak jsem řekl, investoři Eh, mají různé názory. Já se sám nemůžu vyjádřit úplně ke všem aspektům, které se tady projednávali. Berek sehrává důležitou a užitečnou úlohu tím, že představuje eh, různé zájmy nejrůznějších NRA v Bruselu, ale důležité je, aby ty regulační orgány jednotlivých států mohly takovou zkušenost přenést do své denodenní regulační práce, to, co jsme viděli v těch rozdílných trzích. Eh, proto si myslím, že srovnání expertních znalostí společností má význam a e, proto je, e, bych byl spíše proti myšlence evropského regulátora. Děkuji. A samozřejmě můžete se vyjádřit i k jiným tématům, k jiným otázkám. Já si dovolím stručně se vyjádřit k mixu technologií Eh, jak říkal pan Romli, byla eh, poměrně eh, velká popularita, tedy Fiber to the Home, taková iniciativa vlákno připojení do každého domu, ačkoliv já tuto iniciativu zastupuji, tak si myslím, že je možná přehnaná ta publicita, kterou si to získalo, protože to nemůže být řešení úplně všude. Ehm, to není možné ale chci připomenout, eh, že existují zprávy, které ITRE připravilo na 5G a eh, Samozřejmě musíme vnímat, že 5G může být eh, takovým náhradníkem iniciativy Fiber to the Home, protože máme příklady, jak dobře to funguje, například v USA. A bude eh, to něco, co má obrovské výsledky. A samozřejmě eh, můžeme se eh, bavit také o tom, že v městech to nebude tak relevantní jako ve venkovských vzdálených oblastech. Když se tedy dostáváme k managementu spektra, což úzce souvisí s nasazením 5G, myslím si, že eh, tady jednak musím říct, že parlament odvedl skvělou práci ve spektru 700 MHz. Eh, to si myslím, že je vynikající. A teď bude důležité, abychom monitorovali, eh, jak členské státy připravují cestovní mapu, jak to budou implementovat v praxi, tuto vizi prostě takovou vizi evropských institucí. A management spektra v této souvislosti ehm, se zaměřuje také na nově vstoupivší subjekty, new entrants. A důležité je, eh, aby tady fungoval takový pákový efekt, Eh, aby umožnil novým společnostem na trh vstoupit. U 5G to je eh, prostě eh, taková hra o to, kdo bude rychlejší, na koho ještě zbyde místo, na koho už ne. Takže jenom na ty nejrychlejší, kteří dokáží zbytek systému přinutit k tomu, aby následoval. Prostě infrastrukturní konkurence má vždycky určité kouzlo, tak takováto hospodářská soutěž a se správnými pobídkami se to pak může projevit na 5G velmi pozitivně. Děkuji mnohokrát. Paní Felici Antonio. Ehm, paní Fur, generální ředitelka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Etno se domnívá, že harmonizace spektra má zásadní význam. Tady můžeme poukázat na to, jak se přidělují licence. Myslíme si, že existuje prostor pro lepší koordinaci, aniž bychom eh, jakékoliv hráče v popředí zpomalovali. Důležité však je eh, nemít to eh, jako překážku v jakékoliv harmonizaci. A nyní pro Berek. Jak už jsem řekla, myslím si, že výsledek má obrovský význam. Nechceme zabránit ani zpomalit eh, gigabitovou společnost. Důležité však je, že neexistuje jednotné řešení pro všechny. Nesmíme zapomínat na rozdíly které eh, najdeme v různých členských státech. Zeměpisné, topologické, technologické rozdíly. Zatímco je tedy dobré mít určitou harmonizaci, eh, nesmíme zapomínat na specifika. Mnohokrát děkuji. A dalším řečníkem je pan Soriano, eh, šéf Bereku. Děkuji vám. Nejdříve zareaguji na otázku pana Tošenovského ke klíčovým eh, kompetencím k eh, NRA. Berek souhlasí s tím eh, seznamem kompetencí navrhovaným v tom návrhu. My bychom chtěli, aby Berek měl na úrovni služeb širší pravomoci schromažovat informace, protože pokud se budeme mluvit o poskytování nových služeb, Eh, online, abychom zjistili, jestli jsou to elektronické komunikace nebo ne, tak musíme eh, schromažďovat více informací. A budeme eh, se muset ptát i subjektů, kteří nakonec nebudou definováni jako operátoři. A dnes tady ta informační pravomoc ze strany komise je příliš úzká. Potom paní Pilar. Tam jde o to, že pokud chcete koordinaci, tak jsou tady eh, dva eh, kroky. BEREC je platformou pro eh, debatu s NRA o našich kompetencích. To, to, že NRA dostávají kompetence, eh, tak to znamená, že je třeba nějakým způsobem je koordinovat. Pokud zítra máme mít eh, schopnost eh, účastnit se přidělování spektra, tak to znamená, v naší, debaci, v naší debatě uvnitř bareku to bude muset probírat a snažit se harmonizovat. Chceme jít dále, toť otázka. To není překvapivé. Berek není eh, nadšen z, nějakým, eh, z nějakého eh, dvojitého systému dubloku. Dnes nemůžete vlastně mít pře- zároveň jeden systém veto a jeden systém obchodu, velkou obchodu, tak jaký manévrovací prostor tam chcete? Nechci být konzervativní, ale musíme to vnímat eh, globálně a zjišťovat, jestli NRA mají eh, dostatečné eh, pravomoci pro to, aby mohli podpořit ty investice a tak dále. Děkuji vám. Pan Olson, místo, předseda, místo zásobce zástupce ředitele Ericssonu. Tak hovořilo se tady o eh, satelitech. To je součást 5GPP. To je technologie, která docela jistě bude eh, součástí toho systému do budoucna. Je tady prostor pro hybridní řešení, ale eh, jako vždycky trh nakonec rozhodne, co je ekonomické provozovat a jak to bude efektivní. Také se zde jednalo o roli 5G jako alternativního připojení. Podívejte se, Verizon ve Spojených státech teď pracuje na řešeních použití 5G eh, eh, eh, pro připojení domácností o rychlosti 1G až 3G. Ale to si vyžaduje spektrum a oni to můžou dělat, protože dostali spektrum ve vyšších frekvencích. A taková kapacita jim může prostě poskytovat eh, takovéhle služby. Takže teď se zase vracíme ke spektru. Je důležité eh, nastavit to dobře už eh, hned ze začátku. A potom ještě zpět k technologické neutralitě a k tomu, k té technologické neutralitě. A tomu, jak je to nastavené. Spousta lidí si neuvědomuje, že většina základnových stanic není připojená prostřednictvím kabelů, ale prostřednictvím eh, mikrovlných eh, spojů eh, od bodu do bodu. A více než polovina základových stanic bude připojena mikrovlnami. A ty mají rychlost až do 10 gigabitů a používají jinou část spektra. Takže musíme být, dávat opravdu pozor. A teď eh, něco, eh, co se tady ani tak jako neřeší. A sice musíme dávat pozor na to, co chceme eh, dosáhnout a jestli to je možné to dosáhnout. Pokud má být cílem nepřipojeným dát prostor eh, nebo mm, zkušenost eh, gigabitové společnosti, zážitek gigabitové společnosti, tak nevím, jestli to bude možné, zejména eh, jestli někdo bydlí v nějaké nepřipojené oblasti. Musí být připojený. A, a budování, a nevím, jestli ty veřejné Wi-Fi sítě něco takového poskytnou. Čili co chceme dosáhnout? To je, jak toho lze, lze dosáhnout? Jakými technologiemi? Opět se vrátíme k satelitům. Satelity určitě mohou přinést eh, mm, v odlehlých oblastech něco takového asi lépe než Wi-Fi. Takže musíme velice bedlivě definovat eh, svá eh, řešení na základě technologií. Harmonizace, ještě poslední věc tedy. Myslím si, že je zcela toto důležité. Jak říkala paní Kampulana, tedy nemůžeme umožnit těm, kteří zaostávají, aby eh, se posunuli vpřed. Takže eh, když hovoříme o harmonizaci, tak pokud to bude možné, v závislosti na eh, podmínkách na trhu, nezastavujeme, nebraňme zemím, které chtějí jít vpřed, aby to udělali. Měli bychom se zaměřit na to, abychom dostali všechny na svou stranu a aby nikdo nezaostával. Dobrá, děkuji vám, to byly skvělé projevy. Přesné otázky. Hmm. Spolehlivé profesionální odpovědi dostali jsme zde všechno, ale ještě by naši zpravodajové to měli eh, stručně eh, schrnout, protože eh, vaše připomínky byly tady na adresu našich čtyřech zpravodajů, ale máme tak jako půl minutu pro každého, pokud jste připraveni to jednou větou schrnout. Kdo je připraven? Děkuji. Děkuji, bylo to velice užitečné. Dobře, 30 sekund nestačí, tak děkuji vám mnohokrát, bylo to skvělé skvělé slyšení. Eh, děkuji i našim eh, panelistům. Eh, se skvělí profesionálové a myslím, že i pro naše zpravodaje to bylo velice užitečné zde s vámi zasednout, takže děkuji vám.